Okay, colleagues, we can, uh... Tak vážení kolegové, pomalinku začneme. Vítáme pana Čarneckého. Eh, máme tady jenom pár věcí, které musíme stihnout ještě na úvod, takže budete mít ještě tak minutku nebo dvě, abyste eh, chytnul dech po té namáhavé cestě z letiště. Bod 1 na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Kolegové, všichni jste pořád jednání dostali. Jsem přesvědčen, že nebudou námitky, takže eh, pořád jednání schválen. Sdělení předsedkyně. Sdělení předsedkyně jsou tato. Máte seznam jazyků, ve kterém eh, tady pracujeme, to máte v Contnews. Schůze je webstreamována na webu Europarlamentu. Dnes nebudeme hlasovat, ale zítra hlasovat budeme. Přineste si kartičky. Bod 3. Schválení zápisů eh, z šesti, pokud dobře počítám, schůzí výboru KONT. Pokud nebudou námitky, do konce této schůze budou zápisy považovány za schválené. A teď bod 4 tedy Absolutorium 2014, souhrný rozpočet EU, ostatní orgány. Jmenovali jsme tři zpravodaje pro ostatní orgány pana Čarneckého, který má asi nejvíce zpráv a bude hovořit jako první. Pan Vistusen, ten bude hovořit jako druhý. A paní Makovej, která tu dnes není, protože jí není dobře. A pokud vím, pan Čarnecký to za ní převezme. Nebo pan Vistusen? Vy zvládnete i paní Makovej? Dobře. Takže pan Čarnecký má slovo jako první. Prosím, představte nám své zprávy. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Omlouvám se za spoždění. Spozdil eh, se let. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, začneme eh, Evropským účetním dvorem. Rád bych připomněl naši dlouhotrvající žádost eh, o sepisování zvláštních zpráv včas. Rád bych upozornil na to, že Evropský účetní dvůr stále nesplnil, eh, nesplňuje ten cíl 18 měsíců. Potom otázky uzavřených případů z OLAFu, které se týkají nejenom účetního dvora. Účetní dvůr musí ve své výroční zprávě zahrnovat i výsledky uzavřených případů. Pokud nějaká instituce nebo jakýkoliv jednotlivec pro pracující byl předmětem vyšetřování. Co je velice důležité, je téma decentralizovaných agentur. Účetní dvůr se musí řídit článkem 54 jednacího, eh, pardon, společného postupu a musí platit za externí auditory agentur a zároveň musí poskytovat lepší pokyny pro tyto soukromé auditory. V roce 2014 ehm, doba strávená na správě auditních smluv a veřejných zakázkách vytvořili více než, tvořili více než 14 hodin dodatečné práce pro decentralizované agentury a celkové dodatečné náklady za soukromé audity činily 550 tisíc euro. Podle mého názoru Evropský účetní dvůr by měl toto téma s agenturami diskutovat a najít správné řešení za účelem snížení této administrativní zátěže. Co se týká evropského, evropského ombudsmana, zde žádné větší problémy nejsou. Eh, hodí se říct, že struktura a organizace kanceláře ombudsmana tak jak se popisuje ve výroční zprávě, neodpovídá organigramu, který je na webových stránkách. Takže ombudsman by měl vyjasnit, jakým způsobem je ta kancelář momentálně organizována. Co se týká konkrétních příkladů, Nová pozice definovaná jako eh, koordinátor pro vlastní iniciativu v organigramu neexistuje je to vágní pracovní místo. Ombudsman by nás měl informovat, zda toto je nebo není součástí širší restrukturalizace a mělo by dojít k identifikaci úkolů takovéhoto koordinátora. Co se týká Evropské služby pro vnější činnost, eh, zde už několik let říkám, že zde stále jsou určité nerovnováhy, co se týká národností. Vidíme určitý pokrok, ale i tak čekáme na další zlepšení. Navíc, a to není také nic nového, šéfové delegací by si konečně měli uvědomit, že mají i operační e, povinnosti, nejen ty politické. Je zapotřebí i operační řízení misí. Co se týká otázky whistleblowingu, je potřeba poukázat na to, že procedury pro whistleblowing je potřeba implementovat do všech činností týkajících se všech oblastí zahraniční politiky. Co se týká Evropské rady a rady, zde bych chtěl začít eh, aspektem rozpočtové kontroly. Rád bych řekl, že zde stále dochází k význačnému nevyužívání finančních prostředků. Rada si musí vypracovat klíčové výkonnostní indikátory, takzvané KPI, a zlepšit své rozpočtové plánování. Spolu s zlepšením rozpočtového plánování je potřeba se vyhýbat větším transferům mezi jednotlivými rozpočtovými položkami pro radu. Nakonec je potřeba říci, že jeden z hlavních finančních cílů generálního sekretariátu rady na rok 2014 Konkrétně tedy eh, plnění budovy Europa do konce roku 2015, eh, tento cíl nebyl splněn. Budované nestojí, není k dispozici. A proto se ptáme, eh, jaké jsou náklady na toto spoždění. Je potřeba zvážit i politický aspekt absolutoria pro Evropskou radu a radu. Všichni víme, že nedochází k zlepšení, nedochází ke spolupráci, a opakuji, nedochází ke spolupráci, Máme tady ten dopis generálního tajemníka rady, eh, kdy reagoval na pozvání výboru KONC z parlamentu, aby se účastnil výměny názoru v lednu 2016, ale eh, on na to pozvání nereagoval a nereagovalo se ani na písemný dotazník, který byl odeslán generálnímu sekretariátu v listopadu 2015. Ten dopis v podstatě e, opakoval pozici rady o e, výměně finančních informací, o čemž už jsme se dohodli v minulosti. A proto, vzhledem k tomu, že nedochází ke spolupráci, navrhuji v návrhu zprávy, stejně jako minulý rok, odložit absolutorium. To je vše, děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Čarnecký. Teď bychom se třeba mohli dostat k panu Vistusenovi a k jeho zprávám. Možná byste tedy mohl promluvit i o těch dvou zprávách paní Makovej, když už budete mít slovo. Ano, já se o to pokusím. Já mám tady poznámky od paní Makovej a ty vezmu až nakonec, takže začnu svými vlastními zprávami. Nejprve bych chtěl okomentovat Evrop, eh, absolutorium pro Evropský eh, hospodářský a sociální výbor. Rád bych řekl, že eh, mezi oběma stranami zde byla velice kvalitní spolupráce. Rád bych chtěl poděkovat eh, tamní administrativě za její otevřenost. Všichni jsme spokojeni s výkonností hospodářského sociálního výboru, eh, co se týká fiskálního roku 2014 a kromě toho účetní dvůr uvádí, že Evropský hospodářský a sociální výbor nemá žádné materiální chyby ani žádné významné slabiny, co se týká absolutoria. Míra využití prostředků je 95,6%, což, jak doufají, se zlepší na 97%, přičemž to je míra, které dosáhly v roce 2012. A to je velice uspokojivé z našeho hlediska. Jsme přesvědčeni, že by prospělo eh, více využívat videokonference a podobné technologie v rámci organizace, aby se snížily výdaje na eh, schůzky a na cestovní výdaje. A to významným způsobem a doufáme, že výbor si toto vezme k srdci. Co se týká pravidel pro whistleblowing, eh, těšíme se na jejich schválení ještě před koncem února a rádi to ještě zahrneme do své zprávy předtím, než tato zpráva přijde do pléna. E, několik málo slabin jsme však ve výboru hospodářském a sociálním našli. Tyto však nejsou takové povahy, abychom je považovali za nějaké důležité nebo významnější, protože máme pocit, že jsou řešeny náležitým způsobem. Od hospodářského sociálního výboru jsme obdrželi několik žádostí o technické korekce návrhu absolutoria a já jako zpravodaj se pokusím je začlenit do své zprávy, pakliže budu mít pocit, že eh, vykreslují přesnější obrázek této organizace. Nicméně budu informovat stínové zpravodaje a jsem přesvědčen, že dosáhneme eh, u těchto technických pozměňovacích návrhů schody. Co se týká Evropského soudního dvora, opět i zde děkuji za spolupráci. Soudní dvůr dosáhl míry implementace 99%. A my je budeme podporovat v tom, aby využívali stávající zdroje a aby i nadále rozvíjeli IT aplikace a nové technologie, které jim eh, vylepší eh, zpracování procedur a sníží objem papírových kopií dokumentů v celé organizaci a sníží i náklady na překlad a tlumočení. Evropský účetní dvůr má v plánu přeskum Evropského soudního dvora, kde se bude hodnotit jejich výkonnost a to by nám zároveň také poskytlo další nástroje, jak provést lepší hodnocení na základě výkonnosti účetnictví soudního dvora. Co se týká informací týkajících se eh, externích aktivit soudců, které tedy konečně Evropský účetní dvůr dostal v lednu 2016, poté co jsme o ty informace několikrát žádali. Konstatujeme, že někteří soudci se účastní aktivit, které eh, jsou v podobě různých aktivit, které se nezmiňují v té zprávě o vnějších aktivitách, která nám byla dána k dispozici. A proto naléhavě žádáme, aby tato zpráva byla zpřesněna a aby vznikl systém, který nám umožní získat přesný obrázek o aktivitách soudců soudního dvora. Jsme přesvědčeni, že by to celému procesu hodnocení nejlepší možné výkonnosti soudního dvora a jeho členů prospělo. Rovněž apelujeme na soudní dvůr, aby eh, snížil počet eh, služebních vozidel, která jsou k dispozici eh, jeho členům, a aby se tak snížila zátěž na daňové poplatníky. A nakonec máme obavy o tom, že pravidla pro whistleblowing stále nejsou v soudním dvoře přijata. A doufáme, že budou přijata v roce 2016, což je něco, co pak v příslušném absolutoriu budeme hodnotit. Tolik tedy má zpráva a teď poznámky paní Makovej. Nejprve, co se týká Evropského veřejného ochránce práv. Eh, přejdu rovnou k, těm, k tomu nejkritičtějšímu. Eh, paní Makovej samozřejmě děkuje za spolupráci a tak dále. A eh, to kritické je toto. Co se týká střetu zájmu, zde s politováním konstatuje, že eh, ochránce práv eh, nezveřejnil veškeré informace o své politice a tím pádem eh, vyzývá ochránce práv, aby zveřejnil veškeré, veškeré výkazy o zájmech a veškeré životopisy veškerých zaměstnanců a také všech sekundárních národních expertů, kteří byli využiti do konce června 2015. Rovněž apeluje na ochránce práv, aby stanovil jasná závazná pravidla o principu tzv. otočných dveří do června 2016. Co se týká whistleblowingu, žádá ochránce práv, aby zveřejnil rozhodnutí o interních pravidlech, která byla přijata v roce 2015 v úřadu ochránce práv, tak aby se zajistilo plné plnění článku 22c služebního řádu. Co se týká eh, výběrových řízení, zde se ochránce práv vyzývá k tomu, aby do konce roku 2016 zveřejnil veškeré smlouvy, které byly uděleny eh, ve všech případech, i v těch, eh, kdy byly smlouvy spuštěny jinými institucemi, protože eh, máme jen velice omezené informace o stávajících procedurách a kritériích výběru, která jsou do určité míry publikována na webu ochránce práv. Rovněž opakuje, že parlament žádal už v loňském roce veřejného ochránce práv a jeho zaměstnance, včetně e, lidských zdrojů, aby, e, přidělili, aby přičlenili k výroční zprávě seznam všech zaměstnanců, aby toto dali k dispozici parlamentu a e, orgánu pro absolutoria, to nejpozději do června 2016. Rovněž žádá vyjasnění otázek životopisů národních expertů a jejich zveřejňování a žádá, aby byla získá, aby byl získán souhlas k tomuto zveřejnění a ptá se, proč tento proces nemůže být i plně transparentní a proč nemůže být uveden na webu ochránce práv. A to je, myslím, všechno. A teď výbor regionu. Nejprve zde eh, tedy paní Makovej konstatuje, že spolupráce s výborem regionu, eh, hospodářským a sociálním výborem a Evropským parlamentem velice dobrá, co se týká lepšího využívání zdrojů. Říká, že eh, rozpočtové úspory tohoto procesu by měly být předmětem eh, střednědobého přeskumu, tak abychom mohli zhodnotit, zda jsme dosáhli svých cílů. Je zde několik kritických bodů. Eh, říká, že eh, stará rizika identifikována v auditu a jejich analýza, kterou provedl účetní dvůr, by měla být i náležitě zohledněná a veškerá doporučení auditního výboru musí být zohledněna a e, orgány absolutoria musí být informovány o opatřeních, která výbor přijal. Co se týká referencí k služebním cestám členů, to je velice vágní, neuvádějí se zde jasná čísla a proto paní Makovej žádá o vyšší míru transparentnosti, co se týká služebních cest. Veškeré informace musí být pak obsaženy ve výroční zprávě a také tam musí být detailní vysvětlení, tak abychom například měli lepší informace o politice budov. Co se týká zvyšujících se odchylek od pravidel pro veřejnou soutěž, to je něco, co chce paní Makovej řešit výjmenováním všech výjimek a všech případných zpráv o výjimkách vzhledem k neplnění pravidel s ohledem na vnitřní pravidla výboru regionu. Co se týká oblasti videokonferencí, eh, chce, aby videokonferencí bylo více a konstatuje se, že je potřeba tyto technologie dále rozvíjet tak, aby se co nejvýrazněji snížily náklady na služební výjezdy. A nakonec zdůrazňuje, že je nepřijatelné, že výbor regionu že výbor regionu řeší stejný případ whistleblowingu už od roku 2003 bez ohledu na e, rozsudek tribunálu z roku 2013 a 14. Je to konec konců i v usnesení parlamentu z 29. dubna 2015 a vyzývá e, výbor regionu, aby tuto situaci vyřešil bezodkladně a aby veřejně uznal, že zjištění whistleblowera byla správná, tak jak potvrzuje i e, Evropský, e, Evropský výbor proti podvodům a ostatní orgány. Takže tolik k zprávám paní Makovej. Eh, děkuji oběma zpravodajům za jejich prezentace panu Čarneckému a panu Vistusenovi. A díky také za to, eh, pane Vistusene, že jste prezentoval zprávu paní Makovej. Konec konců je to celá řada otázek, kterou které jste jménem paní Makovej překladil. No a teď je příležitost pro ostatní poslance, kteří chtějí hovořit. Chcete-li hovořit obecně nebo konkrétně k něčemu? Pan Zdechovský jako první. Děkuji, pane předsedající. Předně bych chtěl eh, poděkovat kolegům za připravené zprávy. Děkuji zase, že jste otevřeli mnohá témata a že, si, že tady je můžeme rozebrat. Rád bych také řekl, že jsem velice rád, že mohu na této dozie jako stínový zpravodaj pracovat, protože je radost vidět, že evropské instituce odvádějí velmi kvalitní a zasazují se o dobrou reputaci Evropské unie. Práce institucí je ale přímo reflektována eh, na životech evropských eh, občanů. A tak bych chtěl také ocenit snahu institucí brát v potaz doporučení a možná zlepšení v oblasti svého výkonu. O to více mě mrzí, že Evropská rada a Rada Evropské unie, instituce, které jsou pilířem Evropské unie, se k tomuto pravidlu vymýkají a již po několikáté musí čelit kritice pro nedostatek odpovědnosti před evropskými občany. Bohužel tyto instituce nespolupracují s Evropským parlamentem v rámci procesu udělování absolutoria. Neposkytují parlamentu svou výroční zprávu ani odpovědi na relevantní otázky přímo se dotýkajících aktivit rozpočtové implementace. To považuji za ostudné a za skandální. Bohužel, ať již k problematice nedostavěné budovy Evropa dosud zavedenému vnitřnímu předpisu týkající se whistleblowerů nebo špatné kalkulace zaměstnaneckých příspěvků či slabé rozpočtové plánování. Všechny tyto a další problémy mají přímý dopad na daňové poplatníky a poškozují tak reputaci Evropské unie. Dále bych chtěl zmínit, že věřím, že této, tento netransparentní přístup uškodí, uškodí předně evropským občanům, jež by měly instituce reprezentovat proto je potřeba, aby jsme našli eh, řešení této patové situace. Naopak v souvislosti s transparentností je nutno vyzvihnout, vyzvihnout práci ombudsmanky i Evropského účetního dvora. Velmi oceňuji uh, eh, Own Initiative Acquiry, eh, Evropského ombudsmana i zvláštní zprávy účetního dvora, již svými doporučeními zásadně přispívají k transparentnější EU ať už již, již na úrovni institucí či členských států. Obě instituce dosáhly v roce 2014 hmatatelných úspor. Kancelář Evropského ombudsmana však musí zlepšit rychlost, jakým jsou uzavírána jeho jednotlivá šetření. A teďka poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, a ta se týká, týká IAS, které budeme adresovat řadu doporučení. Předně bych rád zmínil strukturu EIS. Podle mého je struktura této instituce příliš komplexní, nepřehledná a tím pádem i absolutně, i absolutně kontraproduktivní. Oblasti, kde by mělo docházet k rychlým a jasným rozhodnutím, je v podání EIS těžkopádné a přístup k informacím, jejich analýza jsou velmi pomalé. Také oblast lidských zdrojů je příliš rigidní a to jsem ještě, myslím, velmi, velmi slušný. S velkým počtem seniorních manažerů a nerovnou geografickou strukturou. Však se podívejte na závěr, závěr e, této instituce, kolik je, tam, kolik je tam zástupců nových v úvozovkách nových členských států, které nastoupily nebo přistoupily k Evropské unie po roce 2004. Náborová řízení jsou zdlouhavá a drahá, a ještě musím zmínit fungování zastupitelských úřadů v zahraničí, kde bych rád vypíchl a řeknu to velice kulantně zefektivnění práce, práce této instituce, protože si myslím, že vůbec neodvádí to, co my od ní jako evropští občané očekáváme. Děkuji. Thank you for those comments and Děkuji vám za vaše připomínky a za přispění. Ještě někdo další, prosím, pan Soltes. Děkuji vám za slovo. Myslím si, že kolega právě řekl víceméně přesně to, co i já jsem chtěl říci, takže to nebudu opakovat, ale ještě jednou bych chtěl dodat něco k té otázce rady. Já si myslím, že právě ten nedostatek spolupráce ze strany rady eh, v tom eh, postupu udělování absolutoria právě velice komplikuje život našeho parlamentu. Otázka důvěryhodnosti, tak jak institucí, jak to vnímají naši daňoví poplatníci, nadále tedy zůstává negativní. Právě i z tohoto důvodu se ztrácejí důvěru v očích našich občanů. No a myslím si, že tady u této instituce se to ještě více vyhrotilo a myslím si, že to podkopává legitimnost a, a vlastně samotnou podstatu bytí této instituce a myslím si, že v tom postupu udělování a absolutoria to e, vlastně ani není v souladu s e, smlouvou o fungování Evropské unie. V podstatě již tady z předchozích, řekněme, období e, jsou věci, které fungují na základě, řekněme, takové Eh, gentlemanské dohody, ale ta eh, spolupráce se nějak nevylepšuje. Můj kolega Pascal Durant za výbor AFKO eh, také přispěl k této práci a on to vidí tak, že v roce 2009 více než 3 miliardy eura vlastně byly vynaloženy, aniž by se tady někde odůvodnili a myslím si, že je více než na čase, aby tedy rada opravdu začala jednat s parlamentem a aby opravdu umožnila parlamentu přístup ke všem těm podstatným údajům, pokud tedy se nalezne nějaký způsob, eh, jak to udělat. A určitě se tu musí něco změnit, protože si nepřejeme, aby se to každoročně opakovalo. A je třeba bojovat za větší transparentnost a všichni se do toho musí zapojit, včetně účetního dvora. Já vám děkuji, pane Šoltesi, a nyní paní Kalenba. Ja, en her... Ehm, chtěla jsem velice poděkovat i za sebe. Chtěla jsem poděkovat Evropskému účetnímu dvoru a samozřejmě všem zpravodajům. Eh, já k tomu obsahově nemám příliš mnoho co dodat k tomu, co už tady zaznělo. Samozřejmě v některých zprávách a ještě jednou děkuji zpravodajům. My se budeme eh, zaměřovat na možná některé jiné body prioritně. Myslím si, že tady tedy dojde ještě k žádostem o pozměňovací návrhy, ale myslím si, že stejně jako v minulosti to budeme provozovat velice kolegiálním způsobem v kolegiálním prostředí. A toto kolegiální prostředí bych si také velice přála, jak už zmínili mi předřečníci ve spolupráci s radou. Viděli jsme, že s jinými evropskými institucemi to funguje dobře, taková výměna názoru. Já si myslím, že parlament jako zástupce občanů evropských má právo na to vědět, jak se používají peníze daňových poplatníků. A tady vidíme tedy potřebu zlepšit spolupráci s Evropskou radou. Já bych si přála, až budeme projednávat absolutorium za rok 2015, se nacházeli v jiné situaci, tak abychom už v návrzích zpravodajů viděli také absolutorium rady. Já politicky mám vždycky naději, já jsem optimistka a doufám, že tady naj- budeme moci skutečně důstojně zastupovat zájmy daňových poplatníků. Ještě chci dodat, že my jsme velice spokojeni ve, ve, v širokých oblastech, jak s prací našich institucí, agentur, tak s prací Evropského účetního dvora. A e, vidíme tady, že se snaží úsporně nakládat s Mm, z penězi daňových poplatníků, ale to musíme stále více zdůrazňovat a ne tady být hrdina lineární škrty. Eh, musíme skutečně zaměřovat naši pozornost, jaké úlohy vlastně chceme, aby plnili ty instituce a agentury a na účetní dvůr a zda jsou opravdu vybaveny odpovídajícími finančními prostředky. To, aby, tak, aby své korektní úlohy mohly korektně vyřizovat. Skutečně, co možná nejlepší efektivní uplatnění prostředků pro dosažení cílu. A myslím si, že kdyby tady došlo ke škrtům v oblasti personálu, tak bychom nečinili dobře s Evropským účetním dvorem. Eh, je třeba, abychom řádně s těmi prostředky nakládali. Okay, I don't... Děkuji. Myslím si, že za komisi nebo za soud tu nikoho nemáme a určitě ani za radu. To znamená, na ně směřovala právě většina těch připomínek z důvodu nedostatku spolupráce, transparentnosti, opět je to stejné. A nevím, jestli se k tomu to budeme muset vracet každoročně, zatím tomu tak bylo. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom tedy konečně už proto našli řečení. A takže eh, ani tu nebyly nějaké přímé otázky na zpravodaje, nicméně mohou nyní eh, také říct si několik závěrečných slov, takže pane Čarnicky, prosím. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych velice srdečně poděkovat všem kolegům, kteří hovořili přede mnou. Já souhlasím s panem Zdechovským i s panem Šoltesem, eh, rovněž s paní Karnbachovou. Ten apel pana Zdechovského a pana Šoltese, co se týče transparentnosti v Evropské radě, je nesmírně důležitý. Já jsem evropským poslancem již celou řadu let a mám pocit, že je to prostě nekonečný příběh. Hovoříme o těchto, problémů, um, o těchto problémech již celou řadu let a Evropská rada mlčí. My máme v polštině takové přísloví k tomuto tématu. Můžete mluvit k obrazu do zdi, ale ten obraz vám nikdy neodpoví. To, a takhle se chová Evropská rada. Evropská rada Co se týče našich návrhů o vyšší, transpa- vyšší transparentnosti, prostě nepřijímá, nereaguje na ně. Ovšem to je přece důležité pro evropského daňového, poplat- daňového poplatníka, pardon, který to vyžaduje. A stejně jako paní Karnbachová bych rád vyjadřil naději, že příští rok ta situace bude vypadat lépe. Musíme tedy tu naději si uchovat. No, možná, že moje naděje je poněkud menší než naděje paní Karnbachové, ale moc bych si přál, aby měla pravdu ona a nikoliv já. Děkuji vám. Okay, thank you for that. Děkuji. A nyní pan Vistisen. Já chci poděkovat všem kolegům za to, že nám pomohli v této práci a kdokoliv, pokud máte nějaké pozměňovací návrhy, tak nám je zašlete. a rád je eh, zapracuje, bychom tu měli i rozsáhlé a eh, pozměňovací návrhy, ale také, aby celý ten proces byl plynulý a aby názory nebo většina názorů byla obsažena v té zprávě. Tímto tedy chci ještě říct, že se těším na celý tento proces, tak prosím, cokoliv, co jsme třeba přehlédli, tak eh, nám, a nás na to upozorněte. Děkuji. Děkuji. Ještě bych chtěl připomenout kolegům, jak je harmonogram lhůta pro pozměňovací návrhy 4. března, přijetí 22. Eh, 23. března, to je na výboru, a pak v plénu, tedy na druhé dubnové plenárce. Tímto můžeme ukončit tento bod pořadu jednání a máme další což je absolutorium 2014 pro agentury a to jsou mé zprávy, takže já bych je nyní rád představil. V první řadě chci já poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří velice přispěli k vypracování těchto zpráv a, a v rámci té dnešní mé prezentace bych se spíše soustředil na ty horizontální záležitosti a pak bych řekl dvě, tři věci ke každé z těch jednotlivých agentur. Myslím si, že třeba tedy uznat tu úlohu, kterou hrají právě agentury, a ostatně to tu již eh, zaznělo. Oni eh, mají opravdu důležitou úlohu, zase je to i důležité pro to, jak nahlížejí evropští občané na instituce, nejenom tedy, aby eh, to byly nějaké mrtvé agentury, ale byly opravdu efektivní. Myslím si, že nyní již fungují mnohem lépe, že eh, třeba eh, soud poskytuje celou řadu kvalifikovaných stanovisek, pomáhá v této práci na absolutoriu. Ještě chci říci, že eh, nedávno jako reper se setkal na radě a zdá se tedy, že doporučí tedy absolutorium pro všechny agentury, což je pozitivní zpráva, tedy že i rada uznává ten pokrok dosažený ze strany agentur. Co se týče těch horizontálních zpráv, já tu mám několik takových obecných připomínek, jako je rozpočtové plánování a samotný rozpočet. Tady to je zase otázka těch přenosů Samozřejmě je třeba rozlišovat mezi plánovanými a neplánovanými přenosy. Většina těchto přenosů je plánována, protože agentury právě spadají do těch víceletých programů. Pak eh, pokud se tam jedná o nějaké problémy, tak třeba to bývají opravdu eh, vysoké částky v rámci těch přenosů a je třeba věnovat pozornost. Dále jsou tu zmíněny významy například sdílených služeb a synergii vytvářených mezi agenturami. Myslím si, že to je dobrý způsob, jak vylepšit jejich služby a stejně tak způsob, jak vylepšit efektivitu agentur jako takových tím, že se tu vytváří právě i ta eh, tak, eh, to, to, to, to možnost sdílení. No a ta spolupráce, společné sdílená práce k tomuto přispívá, ale je možné zajít ještě dále, ještě to více rozpracovat a zajistit ještě mnohem větší úspory z rozsahu. Další věc, eh, lidské zdroje, jeho příslušné řízení, samozřejmě agentury, eh, si eh, stěžují nejen, že prostě museli mít pětiprocentní úspory, co se týče zaměstnanců, ale eh, následně se požaduje ještě dalších pětiprocentní eh, snížení, co se týče těch vysílaných pracovníků a já si myslím, eh, že tady bychom mohli požádat komisi, aby se zamyslela nad nějakou alternativou, jak tuto záležitost vyřešit. Další věc, to je genderová rovnováha, tu jsem zmínil. V té zprávě týká se zejména těch vyšších postů. Myslím si, že je opravdu dobré podívat se průřezově přes ty agentury. Tam zjistíme, že některé agentury toto, tyto požadavky zajišťují velice dobře a jiné zase ještě nedostatečně. Toto je teda zase konkrétně vypichnuto ve zprávě. Dále střety zájmu a transparentnost. Tady uznávám, že více než 80 agenturu, mají ty strategie proti podvodům již funkční. Eh, z jiných agentur u tří eh, nám oznámili, že tyto pokyny přijmou v průběhu roku 2016, což bychom tedy měli ocenit a, a kontrolovat, že k tomu opravdu dojde. Dále, co mne těší, že agentury také přijaly politiky na ochranu a také um, zprávu při řešení uh, střetu zájmu a také, že přijímají příslušné pokyny v této věci. Dále více než 90 agentur již má funkční politiky, co se týče přijímání životopisů a prohlášení o zájmech členů jejich eh, správních rád což je zase pozitivní. Pak ještě o některých agentur, tam samozřejmě jsou ještě některé konkrétní eh, potíže, ale je třeba tedy na to poukázat a, a zajistit, aby se tedy zejména tady ty eh, prohlášení o zájmech a různé střety eh, vyřešili. Pak, co se týče výkonnosti, tady účetní dvůr vlastně zhodnocuje výkonnost jednotlivých agentur samozřejmě my, náš výbor a samotný soud na to poukazuje, že je třeba dohlížet na otázku výkonnosti, zajistit, že tato se zlepšuje a bude se zlepšovat i v budoucnosti a a samozřejmě účetní dvůr se o toto velice zajímá. No a pak je tu záležitost komunikace a zviditelnění, tady na to jste již poukázali, ostatně mnohokrát. Uh, Eh, agentury samozřejmě vykonávají velký kus práce, výtečné práce. My samozřejmě tam nemůžeme být vždy přítomní, neustále eh, koukat na to, co dělají. Ano, existuje tu prostor pro jejich zlepšení a myslím si, že mnohé pracují hodně na tom, aby se tato záležitost zlepšila takže tady apeluji na agentury, aby oni sami předkládali určité návrhy, aby tady jasně prokázali, co mohou udělat, aby se ta, to zviditelnění a ta komunikace s veřejností zlepšila. No a pak ještě k dalším připomínkách. Tady ty eh, z, mm, dohody o sídlech agentury, to byla také záležitost z minulosti. Čtyři agentury eh, stále ještě nemají tady uzavřené dohody eh, v této věci a mm, asi o tom rozhodne členský stát. Další věc, která tu vystala eh, v předchozích týdnech, to jsou výdaje za externí eh, audity ve vztahu k agenturám. Agentury si myslí, že účetní dvůr by toto měl hradit a účetní dvůr si zase myslí, že agentura jako taková by měla hradit ty externí audity. A tady je tedy určitá nesrovnalost v této věci eh, v rámci toho společného postupu, na kterém jsme se dohodli. Eh, zaznělo, že by tedy eh, soudní účetní dvůr toto měl hradit. Ehm, takže tady jsou takové rozporuplné názory. Já to tady nijak nespecifikuji, spíše eh, tady napíšu pozměňovací návrh, že je třeba toto objasnit a tento problém vyřešit i ve vztahu k budoucnosti. Takže to je z těch mých obecných eh, takových horizontálních připomínek a teď tedy několik málo slovo ke dvěma agenturám. Již eh, v minulosti jsem poukázal na ta naše na ty naše eh, zprávy, tam tedy jsou eh, důrazy na určité eh, obsahové záležitosti, co se týče tedy těch kvalifikovaných zpráv. Tady máme v první řadě EU LISE, a tady se jedná tedy aktiv, které se převádějí z komisy na, ten, na tuto agentury, na podporu zejména a IT systému. Tady asi bychom potřebovali něco více. Pak EIT, eh, e tady je zase otázka finančních prostředků eh, ve prospěch tedy inovačních eh, a znalostních komunit, tady se objevuje nějaké hodnota 25%, tedy z, té, z toho celkového množství. Já, když jsem komunikoval s touto agenturou, tak mi bylo řečeno, že tento problém byl vyřešen a v rámci eh, toho rozpočtu na rok 2014 to byl tedy problém, ale už eh, se to vyřešilo i prostřednictvím tady auditního dvora. Takže to k těm konkrétním agentur je vše. Nicméně nyní, jak jsem již poukázal, i rada tedy ano, se vyjádřila tedy pozitivně k tomu, um, k těm zprávám účetního dvora, co se týče absolutoria za rok 2014 pro agentury Tibie, tedy měly obdržet. No a to je z mé strany vše. Doufám, že to nebylo příliš podrobné a příliš dlouhé a nyní máte tedy slovo vy, abyste se vyjádřili, pokud si budete přát. Thank you, Derek, for your excellent speech. Děkuji, Dereku, za skvělý úvod. Já k tomu nemám nic moc co dodat. V podstatě ten svůj dokument můžu roztrhat. No nic, ale vážně, já jsem tady za Tamáše Dojče a když dovolíte, řekl bych pár slov k absolutoriu pro agentury. V první řadě chci poděkovat eh, panu zpravodaji, stínovým zpravodajům a sekretariátu za spolupráci. Myslím si, že Derek Von odvedl skvělou práci a že jeho zprávy představují detailní a komplexní pohled na provoz agentur, zejména co se týká rozpočtového provádění a finanční situace. Tento rok nemáme žádná kvalifikovaná stanoviska, což je velice dobrá zpráva. Účetní dvůr poukázal na zasedání ehm, agentury sítí, eh, eh, sítě agentur že je méně problémů než v předchozích letech tentokrát a že nebylo potřeba ve zprávě účetního dvora činit takové množství komentářů jako obvykle. Nicméně, jak bylo řečeno, dvě agentury jsou předmětem možných následných kroků. To však nemá vliv na konečný eh, posudek auditorů na účetnictví a tím pádem to ani nespochybňuje spolehlivost jejich účetnictví. Proto pan zpravodaj navrhuje udělit absolutorium všem agenturám, což je výsledkem společného postupu, celé eh, řady snah a všech těch opatření, která podnikly agentury za poslední rok. Plně podporuji pana zpravodaje v udělení absolutoria všem agenturám a myslím si, že to je velký úspěch jak pro agentury, tak pro výbor pro rozpočtovou kontrolu. Jsem přesvědčen, že v nadcházejícím roce budou provedena dodatečná opatření, zejména co se týká efektivity a vnitřních kontrolních systémů a pravidel pro whistleblowing agentur. Nicméně směr, kterým se ubíráme za poslední rok, je dobrý je zkrátka potřeba, aby se tím agentury řídily. Eh, to je tedy Tomáš Deutsch a já říkám viditelnost, komunikace, viditelnost, komunikace, viditelnost, komunikace pro všechny agentury. Absolutorium je hezké, ale je potřeba být vidět zejména v této době. Takové je mé stanovisko a chtěl bych apelovat na všechny agentury, že toto je skutečně nejdůležitější téma pro tuto dobu. Viditelnost, komunikace s lidmi, ale i s námi a s institucemi EU obecně. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám. Chtěl by někdo jiný ještě přispět k diskusi o absolutoriu agenturám? Chtěl bys se udělat, chtěl by někdo učinit nějakou poznámku? Um, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. A ve jménu komise bych rád velice stručně zareagoval na body zmíněné eh, v návrhu usnesení v souvislosti s politováním toho, jak komise mm, nakládá s cíly na dosažení 5% snížení počtu pracovníků. To bude můj první eh, komentář a druhý se bude stahovat k bodu 14 a k možnosti mít oddělené případy pro agentury, které jsou možná financovány ze strany průmyslu. No, kdybyste mohl, mohl byste také zodpovědět ty body týkající se externích auditů, jak jsem řekl ve svém úvodním slovu, tak tady je velká roztříštěnost mezi soudem a agenturami. Ano, k tomu poslednímu bodu to chápu takže na to se musíme nejprve podívat. Co se týče fondu pro přesuny, eh, rád bych připomenul, že 2013 komise řekla ve svém sdělení, eh, že na Eh, že tady bude prostě snížení pro období od roku 2014 do roku 2020. To snižování počtu personálu v současné době eh, chceme dosáhnout toho 5% snížení personálu, tak jak je to obsaženo v meziinstituciální dohodě. Eh, v tomto sdělení z roku 2013 komise rozlišovala mezi třemi druhy agentur – agentury, které obdržely nové úlohy, agentury, které začaly pracovat a tradičními agenturovi. Hmm, co je jasné, je, že musíme dosáhnout 5% snížení pro všechny agentury dohromady. A ty přesuny jsou nezbytné, abychom reagovali na ty současné požadavky týkající se právě té druhé a třetí skupiny agentur, to znamená agentury, které dostaly nové úkoly a agentury, které zahájily svoji činnost. Jasné, že počet agentur v tom prvním druhu zavedených agentur bude muset být jasně se seřazeny jasné, že možná tam by šlo snížit personál více tak, aby potom ty nově založené agentury, ty dvě další skupiny, mohly snížit počet zaměstnanců. Z pohledu komise je nesmírně důležité, aby bylo dosáženo účinnosti, abychom mohli toho cíle dosáhnout. Mohu potvrdit, že komise se aktivně dívá na možnosti, jak rozšířit službu svou při pomoci agenturám. Chceme posílit také spolupráci mezi agenturami, což by nám usnadnilo naši úlohu. Meziinstitucionální pracovní skupina týkající se agentur se sejde 14. března na svém příštím zasedání. Možná budete vědět, že komise dostala úlohou této pracovní skupiny, aby eh, představil určitý návrh na zlepšení i účinnosti. Final stages of finalization and... A my eh, právě ukončujeme hm, příslušný dotazník, který zašleme parlamentu a radě pravděpodobně koncem tohoto týdnu, to znamená v dostatečném předstihu, než se sejde příště tato meziinstitucionální skupina. A poslední poznámka, co se týče jich minus 5%. Rád bych připomněl, že v roce 2013 v tom sdělení no, tam bylo, že to je rámec, který nelze aplikovat slepě. A ani to nebylo aplikováno slepě, jak jste si všimli, eh, v každém ročním postupu schvalování rozpočtu eh, orgány rozpočtové velice bedlivě zkoumaly potřeby pro následující rok a docházelo docházelo tady k určitým přizpůsobením tomu rámcovému sdělení komise tam, kde to bylo nezbytné. A když se podíváme na meziinstitucionální dohodu, tak se tam mm, samozřejmě praví, že to neomezuje pravomoce Evropského parlamentu, tento cíl snižování personálu. Komise se domnívá, že dodatečné potřeby, které vyplynuly v kontextu s migrační krizí, a proto ta posílení, která komise navrhla a která byla schválena rozpočtovým orgánem pro agentury, jako je Europol, Frontex a EASO, a to jsou skutečně podstatná posílení, musím říci, a komise se domnívá, že tento nárůst je mimo rozsah toho pětiprocentního cíle, protože tady víme, že to je masivní nové hnutí, které nebylo možno předvídat v době, kdy vznikla meziinstitucionální dohoda. A teď, co se týče agentur, které by měly, mohly mít možnost být hodnoceny odděleně? To je legitimní otázka. Eh, komise začala zkoumat eh, toto detailněji a je jasné, že agentury, které jsou financovány částečně anebo plně ze strany průmyslu, eh, představují specifický příklad. Mají větší manevrovací prostor, protože když se zvýší eh, náplně jejich práce, tak se zvýší příspěvky pro jejich financování a proto toto nemá dopad na evropský rozpočet jako takový. Na druhé straně musíme velice jasně zůstávat dělí, protože musíme udržet tu mez nárůstu mm, příspěvků ze strany ekonomických aktérů. Eh, komise je otevřena mm, zaobírat se blíže dosažení lepší flexibility v této oblasti a eh, komise dostala za úkol od meziinstitucionální Eh, pracovní skupiny eh, vytvořit takový dotazník a také tento dotazník eh, je teď ukončován a měl by být zaslat parlamentu a radě ještě před koncem tohoto týdne. Zde se komise chce více podívat na možnost, jak přizpůsobit úrovně personálu v jednotlivých agenturách v souvislosti s pohybem pracovní zátěže, tedy s workloadem. Tady je třeba vytvořit významné indikátory a rozhodně to nevyloučí potřebu těchto agentur eh, snažit se dosáhnout dalších cílů v oblasti účinnosti. Děkuji vám, pane předsedo. Um, Děkuji vám za tyto velice užitečné komentáře, zejména za tu indikaci toho, že zde existuje určitá flexibilita, co se týká toho redeploymentu a flexibility eh, pro ty eh, agentury placené z poplatku. Já myslím, velice důležité. Jsem si jist, že ty agentury to přivítají a můžeme o tom dále diskutovat. Jak jsem řekl, bylo by užitečné i to, kdybyste nás mohli informovat o tom, kdo bude platit za ty externí audity, protože to je hodně takové ožehavé téma, řekněme, v posledních týdnech mezi agenturami a mezi účetním dvorem. No, z účetního dvora tady není nikdo. Chce někdo ještě něco říct k tomuto, než ten bod uzavřeme? Než tuto sekci uzavřeme? Nechce říct nikdo nic. Dobře. Takže mi dovolte pár poznámek na závěr. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům. Myslím si, že spolupráce to byla dobrá. A chci poděkovat také sekretariátu, Eh, který odvedl obrovský kus práce eh, v tom, že tyto zprávy společně s mou kanceláří sestavili, eh, pracovali skutečně velmi tvrdě. Díky účetnímu dvoru za tu zprávu samozřejmě a děkuji agenturám za spolupráci. Chci agenturám zároveň poblahopřát k výraznému pokroku v posledních letech, co se týká provádění jejich rozpočtu. Takže, jak jsem řekl už předtím, doporučím abs- udělení absolutoria pro všechny agentury. Hodně se posunuli, to samozřejmě neznamená, že už není prostor pro další zlepšení do budoucna. E, některé věci budeme muset dále diskutovat, jako například to, co právě zaznělo ze strany komise. E, bude se řešit otázka i viditelnosti a lepší komunikace a možná e, pokud třeba dostanou absolutorium, třeba to někdo bude chtít napsat na web, nedej bože. Takže eh, i zde je před námi ještě kus práce, ale myslím si, že je potřeba je pochválit, protože se hodně zlepšili. A tím uzavírám tuto diskuci. A půjdeme dál. Teď tedy další bod. Zvláštní zpráva účetního dvora o dohledu eh, nad ratingovými agenturami, dobře zavedený, ale dosud neplně účinný. A pan Vali právě přišel právě včas, aby mohl představit svou zprávu, ale než dostane tuto možnost, požádáme eh, pana Tomiho z účetního dvora, aby představil zprávu účetního dvora. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážení poslanci výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Rád bych poděkoval vašemu výboru za pozvání, abych zde představil zvláštní zprávu účetního dvora 22 2015 o orgánu pro dohled nad trhy. Rád vašemu výboru poskytnu všechny relevantní informace o naší práci. Rád bych rovněž vyjádřil své díky za pracovní dokument pana Valliho, protože tento dokument velice přesně a spravedlivě schrnuje zprávu účetního dvora a podle mě představuje dobrý základ pro debatu. Anticipace reformního procesu, eh, který momentálně probíhá v účetním dvoře, před několika lety vznikl projektový tým, který se týká zprávy eh, věcí veřejných v EU. V tomto ohledu je tato zpráva jednou z dalších publikací v oblasti finanční a finančního a hospodářského řešení. Už jsme připravili dvě zprávy o dohledových eh, orgánech EBA a ESMA a v minulý měsíc jsme vydali zprávu o finanční pomoci pro země v obtížích. Poslední zpráva v této oblasti z naší strany vyšla zrovna minulý týden a ta se týká technické pomoci pro Řecko, kterou koordinuje komise. S velkým potěšením vás opět znovu brzy navštívím a budu vám prezentovat výsledky těchto dvou zpráv. Ale teď mi dovolte představit vám přehled auditu ESMI a to, co účetní dvůr uvádí ve zprávě 22 2015. V rámci auditu jsme zkoumali, jak, byla spravova- jak byl spravován dohled nad ratingovými agenturami během prvních let existence agentury ESMA. Možná si vzpomínáte, že po začátku finanční krize v roce 2008 byly ratingové agentury kritizovány za to, že výrazným dílem přispěly k problémům na finančních trzích. Byly kritizovány za nedostatek transparentnosti v hodnocení a byly kritizovány za možné škodlivé střety zájmu. Ratingy jsou důležité pro investory a jiné účastníky eh, na finančním trhu. V některých případech dokonce nahrazují tzv. princip due diligence investorů. A jejich dopad je velice výrazný, nejenom pro firmy a banky, ale také pro celé země. Evropská komise reagovala na mezery ve fungování systému ratingových agentur tím, že přeskoumala regulační rámec a tím, že zavedla přísnější pravidla, která mají zvýšit míru odpovědnosti v ratingových agenturách. A tím vznikla ESMA 1. ledna 2011 jako součást evropského systému pro finanční zprávu. ESMě byly přiřazeny exkluzivní pravomoci pro registraci, dohled nad a sankcionování ratingových agentur v Evropské unii. Dohledové pravomoci ESMA pokrývají jak ratingové agentury, tak eh, procesy obchodování. Nicméně eh, rozsah eh, našeho auditu se zaměřil pouze na oblast ratingových agentur. Specificky za to jsme pokryli registrační proces nových ratingových agentur a dohledové aktivity v oblasti plánování, hodnocení rizik, monitorování a transparentnosti. Co jsme zjistili? Dospěli jsme k závěru, že v dnešní době je snazší a rychlejší registrovat ratingovou agenturu, ale ten proces jako takový je stále těžkopádný. Je to v zásadě kvůli tomu, že je ten registrační proces rozdělen na e, fáze plnění pravidel a fáze kompletnosti, což je legální požadavek e, regulace. Další důležité zjištění je, že registrace na straně ESMA nestačí k tomu, aby ratingová agentura byla přijata e, systémy EU, protože tam se stanovují dodatečná kritéria. Což znamená, že ve finále pouze 4 z 23 ratingových agentur registrovaných ESMO jsou přijaty také eurosystémy. Co se týká dohledových aktivit, zjistili jsme, že prostředky na dohled na straně ESMA jaksi nedrží krok se zvyšujícími se požadavky na regulaci. Tento nedostatek prostředků v některých případech vede k nedostatečné dokumentaci, nedostatečnému dohledávání dokumentace a nebo i k tomu, že některé oblasti nejsou dostatečně a konzistentně prošetřovány. ESMA si vytvořila centrální úložiště, což je online platforma, která má za úkol poskytovat harmonizované a dostupné informace o, eh, udaných, eh, o vydaných ratingzích eh, ratingových agentur. Nicméně existují určité obavy o dostatečnost poskytování informací a také jsou zde obavy o nedostatečný objem kontrol dat v této platformě ze strany ESMA. Všeobecné zveřejňování informací o ratingových agenturách neznamená vždy, že potenciální uživatelé ratingů mohou provádět na své straně due diligence. To se zejména týká metodik, popisů, metodik a klíčových předpokladů pro rating. Vážený pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně, Předložili jsme vám sadu doporučení, která mají zlepšit kvalitu dohledové dokumentace, zlepšit dohledatelnost procesu identifikace rizik a zajistit přeskum veškerých důležitých aspektů designu a implementace metodik ratingových agentur. Co se týká sledování potenciálních střetů zájmů, což je velice citlivá oblast, zde doporučujeme, aby ESMA posílila své dohledové činnosti, zejména co se týká informací získávaných od ratingových agentur. Po tomto auditu, jak si myslíme, má ESMA dobré základy, aby se mohla stát i řádným dozorovatelem ratingových agentur, ale myslíme si zároveň, že je zde stále prostor pro zlepšení. Doufáme, že po implementaci našich doporučení bude ESMA lépe připravena provádět efektivnější dohled. Děkuji vám mnohokrát za pozornost, připraven zodpovídat vaše otázky. Díky. Děkuji. Jako další pan Vali, pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě hned na úvod chtěl poděkovat účetnímu dvoru za to, že nám poskytl tak přesnou analýzu a, a také sdílíme celou řadu těchto aspektů ohledně ESMI. A já bych nyní chtěl vyjádřit několik takových konkrétních bodů. Na úvod bych rád zdůraznil to, jak ESMA za tak krátkou dobu musel zavést ten systém rejstříků těch ratingových agentur, um, tak, aby se situace po roce 2008 do určité míry kontrolovala. Nicméně neexistuje ještě nějaký úplně harmonizovaný systém registru. Myslím si, že taková jasná normalizovaná metodika pro ty parametry registru by zajistily vyšší míru ochrany. Uh, je třeba také systematickým způsobem dokumentovat veškeré analýzy těch ratingových agentur a to prostřednictvím tomu eh, eh, vyčleněnému rejstříku, aby všechno bylo eh, samozřejmě informatizované. Tímto se vyhneme i určité míře rizika. Ano, ten postup pro identifikace rizik, ten by měl být transparentní, měl by být jasný a měl by být, řekněme, vysledovatelný. Eh, vnitřní hodnocení, rozhodování o identifikaci rizik by mělo být vždy podloženo nějakým odůvodněním a ne jenom vždy samozřejmě za uzavřenými dveřmi. My tady tedy žádáme, nebo já žádám, aby ten postup byl samozřejmě rigorózní, Nemusí proto existovat vyloženě nějaký specifický informační nás, informatický nástroj, prostě něco, co by umožnilo, aby se ta informace řídila efektivně a transparentním způsobem, aby se zajistila zejména vysledovatelnost těch rozhodnutí ve věci, hodnocení rizik, také si myslím, že zapotřebí také vylepšit tu webovou stránku ESMI, aby se tam jasně, rychle, jednoduše přistupovalo k informacím. Informovanost, přístup je naprosto zásadní. Myslím si, že by měl být umožněn jednoduchý přístup ke všem relevantním eh, dokumentům. Z minulosti víme, že docházelo k úniku informací, že tam eh, mohly být i určité střety zájmu a to pak narušovalo trh Myslím si, že ESMA by měla tedy dohlížet, ochraňovat a pracovat vlastně i ve prospěch investorů. Není to nebo eh, samozřejmě je třeba tedy kontrolovat ta hodnocení eh, ratingových agentur, dohlížet na to, aby veškerý tento postup byl adekvátní a aby tyto agentury například nepodléhaly nějakým politickým rozhodnutím, jako to bylo třeba v Polsku nebo v roce 2011 v Itálii. Víme, že tady může docházet i k podstatnému psychologickému nátlaku a následně tedy ovlivňovat veřejné mínění a takováto spekulace by se neměla využívat jako určitá zbraň pro to, aby svrhávala vlády, měnila politické systémy, ovlivňovala možnosti voleb a podobně. V případě, že by e, to třeba ani veřejnost jinak nechtěla něco takového zaštítit. Myslím si, že ESMA také do určité míry e, je podrobena také problémům s určitým spožděním, řekněme, e, restrukturalizačním tady si myslím, že by ji komise měla podpořit, protože eh, je eh, třeba tady v tomto tu agenturu ještě eh, agentuře na pomoci. Pak um, máme tu záležitost z těch menších ratingových agentur, Samozřejmě ty mohou být, eh, řekněme, znevýhodněny ve srovnání s těmi většími ratingovými agenturami. Zase tady ta situace by se měla trošku vylepšit. Pak ještě co se týče eh, této mé práce, abych chtěl říci, že čekám na veškeré připomínky a návrhy kolegů, které určitě obohatí tuto moji práci. Pan předseda, ano, eh, možná ještě než si vyslechneme naše poslan, eh, než si vyslechneme zástupce ESMI, tak eh, členové výboru, prosím paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla poděkovat zástupci účetního dvora a stejně tak i kolegovi Valimu za vypracovanou práci, za to, že se mu podařilo identifikovat ta složitá témata a problémy. Já bych eh, se chtěla vyjádřit některým těm myšlenkám a doporučením, se kterými přišel účetním dvůr a následně na to může komise zareagovat. Na jednu stranu eh, my tady v parlamentu většinou podporujeme, napomáháme těm menším subjektům, máme na srdci malé střední podniky, třeba snažíme se vždycky tak nějak nastolit rovnováhu mezi tou tendencí centralizace a těch makrosubjektů právě protože ze zkušenosti víme, že čím více se soustředuje to riziko, tak nepadnou ti velcí, ale postihne to ty menší. Nicméně já si myslím, že ty menší subjekty a ty požadavky, které na nich jak si uvalujeme, tady se zmínili ty čtyři menší um, agentury, které spolupracují s ESMO, tak na ně jsou uloženy velké požadavky. Já se obracím na účetní dvůr s tím, do jaké míry v rámci těch doporučení uh, nebo i komise na to může zareagovat, zda tu vidí nějakou cestu na vytvoření určité rovnováhy mezi tím, řekněme, nedostatkem, eh, schopností či pravomocí, což může být, eh, může i ohrozit eh, konkurence a tím, jak mohou tedy lépe, řekněme, spolupracovat nebo je podpořit, aby se tu vytvořil takový širší taková širší působnost. Pak hovořilo o prostředcích, nedostatečných prostředcích ESMI. Na to poukazuje účetní dvůr právě vzhledem k množství těch norem a požadavků, jako je dostupnost, dohled, možnost dohledu a podobně. Poukazuje se tu tedy na nedostatek zdrojů, ale co konkrétně máte na mysli? Jakým způsobem si myslíte, že se toto může eh, poopravit? No a ještě jedna věc, je to taková nedávná záležitost v té stávající rozpravě ohledně Brexitu eh, je tu, řekněme, nějaké rozhodnutí, tedy rady vlastně před tímto víkendem, kde eh, tedy ta finanční a ekonomická zpráva a řízení, to bylo jaksi spochybněno. Takže bych se chtěla zeptat účetního dvora, zda právě po těch závěrech či doporučeních to uh, bude zase nějaká, nějaký nový požadavek na ESMU vzhledem k té úplně nové situaci, protože se tu vytvářejí takové nové řekněme, rozkoly a mezery mezi tímto zaběhlým systémem řízení a zprávy. Děkuji. I don't see any... Nevidím tady žádné jiné připomínky, takže možná bychom mohli požádat ESMO, aby okomentovala, co zde zaznělo. Děkuji mnohokrát, vážení členové parlamentu, dámy a pánové. Nejprve vám velice děkuji a děkuji především za zprávu Evropského účetního dvora. My velice děkujeme za takové zprávy, které se pravidelně objevují. A Možná bych mohl říci, co ESMA dělala zhruba od roku 2011 a potom zareagovat na doporučení či obavy, které vyjádřil Evropský účetní dvůr jakož poslanci. Nejprve si musíme uvědomit, že příslušné nařízení vlastně bylo naprosto nové, bylo to nové také pro nově regulované, regulovaná průmyslová odvětví a jiné organizace. Takže eh, to, co uznal Evropský účetní dvůr, eh, že tedy zakládání fungovalo velice dobře, i když samozřejmě jsou nutná zlepšení, ale my jsme se samozřejmě soustředili v těch prvních čtyřech posledních letech především na registraci. Musíte být retegrovaní jako ratingová agentura, abyste mohli provozovat rating v Evropské unii. No to je rozdíl mezi tím, kde jsme byli a kde jsme teď. Teď 26 ratingových agentur je registrováno v Evropské unii, eh, včetně největších Fish, Moody's, Standard Reports, těch největších ratingových agentur. Eh, ESMA má absolutní dohlížecí kompetence jako každý jiný národní kontrolní orgán. To znamená, můžeme žádat změnu ve správě a v řízení postupu automaticky. E, také můžeme vyslovovat sankce, tak jak to ESMA udělalo už v roce 2015. A zároveň, a to jistě také uznal, domnívám se, Evropský účetní dvůr, že regulační rámec ještě nebyl dovršen. Eh, v souvislosti s nařízením eh, tam byla obsažena dvě doporučení CIA 1 CIA 3 a ta nebyla ještě plně implementovaná, eh, včetně dodatečných úkolů a povinností pro mm, ratingové agentury. To všechno ještě nebylo ukončeno a završeno. Například bude tento rok nastartovaná ratingová platforma, která už umožní komparativní Ehm, tedy srovnávání, což ještě nebylo dosaženo, aby tady a to sa, a potom eh, v roce 2000 který měl to začít v roce 2016, ale zatím to nezačalo a to samozřejmě potom také zohlední Evropský účetní dvůr a potom specifická doporučení. Děkuji za těch, tato doporučení Evropskému účetního dvoru Mezi nimi obsa- v obavách je obsaženo, že nedostatek zdrojů může vyústit v nedostatek dohlížecích aktivit. Z naší strany my jsme vysvětlili účetního dvoru, že ESMA schválila přístup eh, se zohledňováním rizik a dohled, přístup o dohledu eh, při sledování eh, rizik, tak, aby byla tato rizika zohledněna a tady na to se ESMA velice soustředila při sledování registrací, dále sledování eventuálních konfliktů zájmů, to je obsaženo eh, v příslušném nařízení, tak aby skutečně byla, bylo zamezeno jakýmkoliv konfliktům zájmů. A proto jsme se velice soustředili na to, abychom zabezpečili eh, že naše postupy budou v souladu s funkcemi, které máme plnit, aby tady byly nezávislí výkonní ředitelé, prostě všechny ty nové posty, všechna ta, všechny ty nové funkce pro eh, funkce, které byly předtím neregulované. Hmm, začali jsme skutečně s vytvářením zabezpečení toho, aby při zakládání těchto agentů už se postupovalo tímto novým způsobem. A také jsme zvýšeně pracovali na metodologii ratingových agentur. Asi si uvědomujete, že ESMA stejně tak jako jin, každý jiný veřejný orgán eh, může přistupovat také, eh, může nabízet metodologie. To, co dělá ESMA, kde máme velkou odpovědnost, je zabezpečit, aby ratingový postup byl souladu se všemi předepsanými postupy a že se přes přísně aplikuje příslušná metodologie. Eh, možná, že jste viděli, eh, že eh, jsme vypracovali pracovní dokument, který se týká odpovědnosti úvěrových ratingových agentur, aby neustále sledovali, zda jejich činnost je v souladu s cílem a s účely, které jim byly kladeny. A teď co se týče dohlížecích aktivit, my jsme skutečně byli činní tam, kde jsme cítili, že máme něco dělat. Co se týče komentářů týkající se um, těch veřejně přístupných údajů. Každý investor nebo občan Evropské unie najde veškeré údaje um, příslušných ratingových hantur a my jsme vysvětlili účetnímu soudu, že současná báze osobních údajů je v souladu s příslušnými předpisy. Ehm, sledujeme také samozřejmě připomínky investorů, eh, kde by šlo ještě něco zlepšit. Mm, velice rádi tyto příspěvky ehm, bereme v potaz, ale domníváme se, že děláme to, co dělat máme. Co se týče registrací, tady sdílíme obavy týkající se skutečnosti, eh, že eh, tento regulační proces Uh, Může být trochu těžkopádný, ale na druhé straně nám to zase umožňuje skutečně, než je agentuře umožněno jít na trh, abychom celý proces vyhodnotili, zda dobře funguje. Ale já si nemyslím, že by toto vešlo ke snížení kvality týkající se hodnocení kreativní hodnocení těch nových agentur. Máme celou řadu žádostí o registraci, kde je nesmírně důležité, abychom jednu každou žádost velice bedlivě přeskoumali, než ji umožníme působení na evropském trhu. Co se týká možností ESMY, zohledňovat také ty meze pro eh, malé a středně velké ratingové agentury. Dokážeme si představit, že ve skupině těch 26 ratingových agentur je málo těch malých či středně velkých a ESMA má z nařízení možnost umožňovat výjimky, například samozřejmě musí být dodržen mm, ten předpis mít nezávislého výkonného ředitele ale jinak zkoumáme, kde to udělení výjimek je ospravedlnitelné a také potom tyto povolíme. Kromě toho tady e, jsou e, regulační technické standardy e, regulující také výši příspěvku, které musí ratingové agentury platit a to umožní také malým ratingových agenturách, aby nemuseli platit tyto příspěvky. To známe, máme tady přesně daný rámec, který umožňuje snadnější přístup Eh, k regulování ze strany ratingových agentur. Děkuji vám. Děkuji vám, to je celá řada detailních informací, které budou velice užitečné pro poslance. Než dám eh, s panu zpravodaji možnost schrnout eh, tuto věc, pane Tomi, chcete reagovat na některé ty body, zejména na tu otázku paní Ayali Zender? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že z těch slov pana Valiho a paní Ajaly vyplývají taková čtyři témata, která tedy konkrétně samozřejmě eh, znepokojí i tento náš výbor, konkrétně co se týče toho svrchovaného rizika a těch hodnocení, že ratingové agentury mají ohledně těch e, vystavených dluhopisů ze strany členských států. Ta naše zpráva, tak jak vyplývá i z přílohy 4 a podobně také z té tabulky 4 v příloze 3, tam uvidíte některé z těch prací, které ESMA provedla, tedy hodnocení právě v této věci to znamená, je to velice citlivé téma a já si myslím, že v danou dobu to bylo jedno z těch předurčujících témat, které vedlo k tomu, že eh, se přešlo právě z toho úplně neregulovaného nebo autoregulovaného systému odvětví na určitou veřejnou agenturu, co se týče regulace a supervize. Další věc, která tu vyvstala, ta se týká politiky Evropské centrální banky, která určuje či stěžuje v praxi přístup na trh těch, řekněme, menších ratingových agentur. My jsme v té naší zprávě eh, napsali poměrně rozsáhlou, eh, nebo skopírovali rozsáhlou odpověď Evropské centrální banky, která tedy eh, zdůrazňuje to, že uživatele těch ratingových agentur za nejrůznějším tedy účelem v rámci eurosystému si stanovuje své vlastní normy, nicméně my tady zdůrazňujeme to, že postup Evropské centrální banky se na napodobuje nebo by se měl napodobit určitému procesu založenému na rejstříku a spolupráci, a to i právě ve věci ratingových agentur. Toto eh, by mělo být odlišné, nebo je odlišné od toho, jak to probíhá ve Spojených státech, že tedy ne všechny ty agentury zaregistrované v rámci ESMI pak nespadají pod vliv eurosystému. Takže my tu nečiníme nějaké konkrétní doporučení v této věci, protože si myslíme, že existuje určitý prostor pro to, aby Evropská centrální banka to sladila, aby převzala tato kritéria ESMI eh, v rámci toho, tedy, že ESMA je vlastně jediná agentura pro ten rejstřík a pro supervizi na úrovni EU. Také Samozřejmě je to věc, která by mohla být podrobena určité reflexi ze strany zákonodárce ve vztahu k budoucnosti. Pak další téma, které tu zaznělo, to se týče těch zdrojů, které má k dispozici agentura ESMA. A konkrétně soud, účetní dvůr tedy zmiňuje, že ty zdroje, které má ESMA k dispozici, by mohly vést k potížím, co se týče uspokojení veškerých eh, požadavků, které na ní vyžaduje právě legislativa. To je tedy známá eh, situace existují. Pravidla existují požadavky, nicméně v době nových mandátů, či tedy v, nějak, v rámci nějaké nové definice požadavku je, by se museli přepracovat i ty eh, zdroje. Tady to financování eh, pochází nejen eh, z rozpočtu, ale jsou tu i určité tarify, které pobírají právě od těch ratingových agentur. A pak, co se týče dopadů těch dohod z víkendové rady, tedy možných dopadů na tyto zprávy, já jsem připomenul v mém úvodním projevu, že účetní dvůr již vypracoval zprávu o těch dvou nových finančních agentur, které tedy byly vytvořeny jak ten eh, bankovní evropský orgán, pak ten pro dohled nad trhy, tedy ESMA, nicméně zatím jsme nemohli brát v potaz eh, v rámci těch námi vypracovaných zpráv ten možný dopad eh, teoretických nějakých dohod či závěrů rady, takže to, jaký dopad ta dohoda rady může mít na tyto agentury, které regulují trh a konkrétně na ty nové. A, a nakonec, co se týká procedurálních otázek, ten audit, eh, eh, který jsme prováděli u ESMI, byl velice uspokojivý, stejně jako spolupráce, se kterou jsme se setkali na straně ESMI. Provedli jsme své obvyklé procedury, abychom si zjistili všechna fakta a veškeré reakce, veškeré odpovědi ze strany ESMA začlenujeme do své práce. S potěšením konstatujeme, že ESMA vítá a přijímá naše doporučení a jak jsem už uvedl, Vzhledem k tomu, že základ, na kterém ESMA stojí, je velice silný, jsme si jistí, že pokud implementuje naše doporučení, bude na tom ESMA ještě lépe. Děkuji. Díky a nakonec ještě pan Vali, pár slovy na závěr, prosím. Ano, eh, děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poděkoval zástupci účetního dvora a ESMI za debatu. Děkuji paní kolegyni Ayala Zender. A co se týká hlediska možného Brexitu, jsou to, myslím, otázky, které musíme řešit. Bylo by jistě zajímavé zjistit, jakým způsobem nějaká země, která má suverenitu v oblasti měny, měny může ostatním diktovat podmínky v EU, zatímco ostatní země, které jsou v podobě kritické situaci, to samé udělat nemohou, protože nemají tento stupeň suverenity. Zkrátka uvidíme, jak na to zareagují agentury. Je to asi čistě politické téma. Co se týká otázky eh, rizika ze strany suverenity, zde je potřeba zajistit co nejvyšší míru transparentnosti v agentuře a všech procesech, které provádí, protože ratingy mají velkou moc. Já jsem to říkal hned na začátek, jaký vliv ratingy mohou mít eh, z psychologického hlediska na eh, obyvatelstvo, pakliže obyvatelstvo vidí, že se nějaký rating pro konkrétní zemi náhle mění. zejména když to je země, která se nachází více či méně v krizové situaci. A pak, co se týká složitosti, eh, dostupnosti trhu pro menší ratingové agentury, to je něco, nad čím se musíme zamyslet. To, co jsme zde slyšeli od účetního dvora, je, myslím, správné. Je to téma, které si zaslouží naši pozornost. A co se týká prostředků, které jsou zapotřebí pro nový systém registrace a dohledu. Zde s vámi souhlasím, my to do absolutoria dáme, dáme to do stanoviska výboru Ekon, že je důležité vždy jakékoliv navýšení řádně odůvodnit. Je potřeba upřednostňovat interní harmonizaci spíše než navyšování rozpočtu. A to je něco, na co se parlament v jednotlivých výborech, které budou poskytovat stanovisko, k tomuto zaměří. To je vše. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Vali. Doufal jsem, že ve výboru kont neuslyším slovo Brexit, ale zdá se, že je mi to souzeno, je to zkrátka všude. No nic, děkuji všem za debatu. A jdeme na poslední sekci. To je udělení absolutoria na rok 2014 společné podniky. Spravodaj je pan Marinesku. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jak víte, máme osm zpráv v této sekci, které se týkají společných podniků ENIAC, Artemis, Excel společně a potom IT, Ter, Cesar, Clean Sky, IMI. A já bych to, když dovolíte, rozdělil na tři kusy. Nejprve Excel, Eniak a Artemis. Jak víte, Eniak a Martenis se združili do Excelu eh, od roku 2014, konkrétně od června. K ním máme kvalifikované stanovisko ke všem třem, protože ex post audity proběhly podle národních pravidel. A účetní dvůr konstatuje, že nemůže hodnotit, zda ty ex post audity proběhly náležitým způsobem. I když chybovost je pod úrovní 2% v každém členském státě vzhledem k rozdílům mezi e, jejich pravidly a kvůli rozdílu pravidel v členském státě versus pravidel na úrovni EU. Proto nelze říci, eh, zda ten výsledek je dobrý nebo ne. Podle mého názoru Excel by měl absolutorium obdržet, protože oni začali teprve v roce 2014 a řeší peníze z horizontu 2020 podle eh, jiných pravidel. A tím pádem budou plnit pravidla na úrovni EU. A uvidíme, co uděláme s Artemisem a Eniakem. Možná bychom pro ně mohli najít nějaké řešení, možná to odložíme do podzimu, abychom jim dali čas, abychom dali Excelu čas, aby to nějak vyřešil, protože tyto dva společné podniky už jaksi nejsou živoucí, řekněme, aby tedy vyřešili tyto nedostatky, protože jinak eh, Excel obdrží na další dva roky také kvalifikované stanovisko, protože bude nakládat s penězi, které neutratil ani Artemis, ani ENIAC. Za další ITER. Jak víte, tady dochází k celé řadě spoždění. A přečtete-li si zprávu účetního dvora, Vidíte, že zde jsou i určité problémy, co se týká aktivit za rok 2014. Čekáme na schválení programu ITEREM. Je tady také ta společnost E4 Energy, ale my o tom diskutujeme také s ITERem, takže čekáme na nějaký program od ITERu. Tady bylo odloženo stanovisko, co se týká programu předloženého generálním ředitelem, takže snad v červnu už ten program budeme mít. Možná. Možná už bude dokonce i schválený. A do té doby bude probíhat hodnocení ze strany nezávislého eh, nezávislého odborníka, takže podle mého názoru bychom měli absolutorium odložit, abychom měli možnost získat schválení Eh, získat eh, tedy potvrzení programu ze strany Rady ITERu v červnu letošního roku, protože konec konců je to velice důležitý podnik. Eh, jenom aby bylo jasno, já ITER podporuji, ale je potřeba, aby i ITER se začal snažit, aby začal plnit všechny aspekty, jaké takováto mezinárodní organizace plnit má a ty zbylé čtyři, k těm má účetní dvůr čisté stanovisko, jsou zde určitá pozorování v jednotlivých těch zprávách, ale momentálně k tomu vlastně nemám moc co dodat. Myslím si, že stanovisko účetního dvora je jednoznačné a tak to zkrátka je. Ale mám několik všeobecných poznámek, které se týkají zpráv účetního dvora. Teď máme rámcový program 7 a Horizont 2020. Rok 2014 byl tak trochu zvláštní rok, protože eh, toto, eh, to v tom roce se spustila druhá fáze všech společných podniků, kromě ITERu, v červnu 2014 a podle mě bylo nutné zjistit, jaký je stav těch prvních společných podniků. Ať už to je Clean Sky nebo cokoliv dalšího abychom věděli, kolik utratili, kolik utratit mají, jaká je situace vnitřních příspěvků a tak dále. dále. Ale k tomu v těch zprávách jsou jenom dvě nebo tři ustanovení. Dále je potřeba tyto informace začleněvat do všech zpráv i v budoucnosti, protože jsou před námi ještě dva roky, do roku 2017, na e, utrácení peněz z rámcového programu 7 a rád bych také v těch zprávách viděl něco o hodnocení eh, prozatímních příspěvků, tak aby bylo jasné, že všichni příslušní partneři také dodali eh, příslušnou hotovost nebo jiné hmotné příspěvky. Ale to je z mé strany už opravdu úplně vše. Děkuji. Děkuji vám, Marinesku za velice detailní, obsáhlou zprávu o společných podnicích. A teď dostanou slovo další eh, poslanci, pan Poche jako první. Eh, vážení kolegové, dámy a pánové, vážení pane zpravodaj, já bych rád reagoval počátku několika horizontálními poznámkami. V první řadě bych chtěl navrhnout, abychom v příštím roce eh, nezvážili, aby zpravodaj pro společné podniky připravil i takzvanou horizontální zprávu, ve které bychom se zabývali otázkami podpory eh, nebo všemi horizontálními otázkami. Eh, věřím, že by to vedlo eh, k tomu, že zprávy pro jednotlivé společné podniky by byly přehlednější. Vyhnuli bychom se například debatě o tom, zda jsou přehledně oddělené výkazy týkající se programů Horizon 2020 a sedmý rámcový program. Na toto, téma, na toto téma bych zmínil, že zatímco se nestotožuji s požadavkem pana eh, zpravodaje o větší rozlišení alokací v rámci těchto dvou programů pro discharge za rok 2014, budu určitě podporovat, aby tak bylo učiněno pro roky 2015 a 2016. Jsem si dále vědom toho, že vzniklo společné Eh, že pro technickou podporu jednotlivým společným podnikům vzniklo společné eh, centrum pro podporu, eh, takzvané Common Support Center. Bylo by zajímavé objasnit ve zprávách roli tohoto centra, vyslechnout si zkušenosti, jaké provází fungování tohoto centra, jak ze strany společných podniků tak i komise a možná tím na pomoci k jeho větší efektivitě eh, a efektivitě větší jejich spolupráce. Eh, pan zpravodaj se ve většině svých zpráv staví velmi kriticky přímo či nepřímo k obsahu zpráv Evropského účetního dvora. Jinak je kritizuje za to, že ve velké části texty opakují a jednak požaduje, aby v nich byly zahrnuty některé dodatečné důležité informace, jako například přehled tzv. in-kind příspěvků. Účetní dvůr oponuje v tom smyslu, že informace nechce e, dublovat a že zprávy píše dle obecně uznávaných e, v minulosti, obecně uznávaných pravidel. E, z toho však tedy plyne, že informace, které potřebujeme, existují ale jí se velmi snadno dohledat. E, pro potřeby Evropského parlamentu by mohly být však zpracovány ve zjednodušené formě. K tomu tématu bych rád řekl, že považuji Evropský účetní dvůr za velmi kredibilní instituci, eh, jejíž kredibilita je zpětá velmi úzce s kredibilitou eh, celé Evropské unie a byl bych rád, kdybychom v té konečné fázi, v té konečné fázi eh, schválené zprávy byli malinko mírnější. Co se týká jednotlivých, eh, eh, jednotlivých společných podniků, tak se velmi stotožňuji s názory pana zpravodaje. Měli jsme dnes první setkání stínových zpravodajů a snad kromě dvou výjimek myslím, že eh, bychom měli udělit závěrku již v tom prvním kole. U některých potom bude potřeba vyčkat do zářijového termínu. Děkuji. Thank you. Mr. Děkuji, pan Šoltes. Hvala, gospod predsedujoči. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád hovořil o tématu, které jsme projednávali v loňském roce poměrně zevrobně, tedy projekt ITER. Špatná zpráva, dále určitá rizika, která vedla k odkládání absolutoria v loňském roce ze strany našeho výboru, jak si přetrvávají i dnes a to je smutná skuteč, skutečnost. Většina těch problémů, na které jsme poukázali v loňském roce, přetrvávají a účetní dvůr zaznamenal, že dochází ke spožděním v implementaci za rok 2014, stále se to protahuje více a více a navyšuje se neúměrně také rozpočet. Skupina pro interní revizi za rok 2014 zaznamenala, že časový harmonogram není příliš realistický, že jsou tam i další problémy u tohoto projektu. Stále čekáme na zveřejnění také akčního plánu. Měli bychom jej, ob, jsme jej obdržet v červnu loňského roku, nyní no, ale to bylo odloženo do listopadu loňského roku a nyní se hovoří o polovině letoška. To znamená, stále to nemáme žádné údaje o tom časovém rozvržení a o nezbytném financování. Takže otázkou je, proč tato informace není veřejná a to i přesto, že ředitel představil ty návrhy a příslušné návrhy o ITERu byly přijaty. Zřejmě bychom měli odložit toto absolutorium a vyčkat na ten akční plán. Já bych rád věděl, co si zrovna o tomto myslí komise. Má komise k dispozici akční plán? Viděla ho už ho? A e, dala komise svoji zelenou k tomuto akčnímu plánu? Děkuji. Uh, thank you. Uh... Děkuji. Je tu někdo přítomen za ty společné podniky, to si nejsem jistý. Máme tu uh, zástupce komise, aby zareagoval. Ano, až v poslední řadě. Takže prosím, máte slovo. Jaká byla ta konkrétní otázka týkající se té fůze? Vy jste to, myslím, směřoval konkrétně na komisi. Uh, I just comment some information regarding ITA, especially uh... Já jsem žádal o informaci týkající se těch doporučení ze strany účetního dvora, ale já jsem konkrétně položil otázku na komisi v té věci akčního plánu ohledně projektu ITER. Dobře, to znamená, byla to otázka na komisi a ne na vás. OK. Uh, thank you very much. I'm from DG Děkuji, já jsem z DG RTD. Nyní již ne, nezodpovídáme za energetické fúzy, ale i tak mohu zareagovat. Uh, ano, uh, návrh uh, to byl ze strany ITERu, nicméně komise jménem Evropské agentury e, zamítla tento projekt, protože to nebylo velice jasné a z toho důvodu to stále ještě nebylo zveřejněno, tedy nevím, to veřejné, ani vám to nebylo poskytnuto, protože tam tedy eh, ty údaje, jak si nebyly přijaty ze strany komise, třeba na tom zapracovat a mělo by to být zveřejněno brzo. Co se týče tedy toho závěru ohledně absolutory, tady samozřejmě i komisaři se vyjádřili v tom smyslu, že abyste obdrželi tuto informaci, tu obdržíte tak jako tak a není třeba odkládat z toho důvodu absolutorium. Vy samozřejmě rozhodnete podle vašeho zvážení, ale až ta informace bude dostupná, tak ji prostě obdržíte tak jako tak. A k těm dalším zprávám za ty děkujeme, je velice eh, dobré, eh, že eh, navrhujete udělení a um, absolutoria s výjimkou Artemis a Eniaku. Um, ano, to je trošičku problém pro nás. Ta situace je tedy taková, s tím my moc neuděláme ani uh, v budoucnu a um, prostě Excel s ní střetává s určitými potížemi, je třeba proto nalézt um, dostupné řečení, nevím, eh, zda to ovlivní odložení absolutoria u Artemis asi ne, protože tady proto máme právní základ, který už mnoho let způsobuje ten problém, tak s tím asi teď nic víc neuděláme. Tímto jsem zodpověděl vaše otázky. Ano, mohli bychom vyjadřit tedy závažné obavy ohledně té informace. Z toho důvodu jsem navrhl odložení absolutoria za rok 2014. Máte také zprávu Evropského účetního dvora. A ještě k té vaší odpovědi, to nám jasně ukázalo, že přetrvávají ty problémy, co se týče objasnění některých uh, detailu a ostatně ten problém hovořit o určitých kontextech se trvává, no a prostě stále nemáme k dispozici ty relevantní informace ohledně plánování a ohledně aktivit. Děkuji, pane Marinesku, přejete si zhrnout toto téma. Ano, jen několik málo eh, slov ještě k tomu roku 2014. Byl to tedy první rok, Eh, těch, eh, té druhé eh, generace těch společných podniků. To znamená, fungovaly za, z prostředku sedmého rámcového programu, to znamená ten platební plán naprogramovaný z roku 2013, co se týče aktivit pro rámcový program. Je třeba se tedy podívat, co z toho splnili, eh, co se zrealizovalo, co se vyplatilo, aby se porovnala jejich výkonnost. A zároveň také obdrželi určité prostředky z horizontu 2020, to znamená eh, již eh, pracovali v rámci jeho působnosti a musím říci, že i v rozpočtu, v tom každoročním rozpočtu existují odlišné rozpočtové položky, tedy pro FP7 a Horizon 2020, Některé již mají určité eh, výzvy eh, pro eh, předkládání nabídek, některé už mají určité předběžné platby připravené, takže i na základě toho bychom mohli hodnotit tu jejich výkonnost, co všechno, jaké kroky už učinili. Proto tedy Eh, z toho důvodu já o toto žádám. Ano, samozřejmě, vy na jejich stránkách některých těch společných podniků nebo většiny ty informace najdete. Mají to tam velice jasně roz, eh, rozděleno všechny ty položky v rámci eh, rámcového programu Horizontu a podobně. A také to zmínil účetní dvůr a ostatně i některé procenta z těch položek závazků a plateb. Nicméně stále to ještě neodpovídá realitě. Ohledně eh, energie, tam byl nějaký plán, u ITERu tam byl také plán, který nebyl zamítnut, ale požádalo se o nezávislé hodnocení. A Mělo by to proběhnout v dubnu a mělo by to být eh, představeno v červnu, to znamená tedy, zda toto rada schválí eh, na radě ITER. Ale ještě bych chtěl říci, že více než 80 práce v ITERu byla prostřednictvím smluv nasmluvených národních agentur to znamená, že ten projekt samozřejmě hodně pokročil, ta organizace práce se ale změnila, což jim umožnilo tedy učinit podstatný pokrok to znamená, 85 té práce již vykonávají národní agentury. Myslím si, že jsou na dobré cestě. Nicméně je třeba tedy zjistit, zda je tu požadavek na extra zaměstnance a dodatečné finanční prostředky, zda je to um, schůdné. Děkuji vám. A vždycky si říkám, když se vrátíme znovu a dáme slovo zpravodaj, pak to rozproudí další debatu, takže prosím, soustřete se jen na to nejnutnější. Děkuji. Co se týče harmonogramu lhůta pro eh, pozměňovací návrhy 4. března, přijetí v našem výboru 22. a 23 a na plénu druhá dubnová plenárka. Uh, a myslím si, že to tímto může ukončit dnešní pořad jednání. Skončili jsme příliš brzo. Prosím, neříkejte to paní Gresle jakožto předsedkyni. Neříkejte to, nebo Ona zase protáhne příští zasedání a hlasování proběhne zítra, začneme v 9 hodin, prosím nezapomeňte si hlasovací kartičky.